big companies and organizations uh, uh, uh, over 250 employees has more tougher regulation and, and, mm, Zaměstnanců mají přísnější přístup. My si myslíme, že spíše by měl být takový přístup, že běžné, triviální data by měly mít jiný přístup než opravdu citlivá data. Efektivní regulace musí uznat, že různé typy údajů vyžadují různý typ ochrany. Je to celá řada možných situací, kdy použití osobních eh, dat eh, není citlivé či riskantní. Do budoucna eh, potřebujeme mít jednoduchá pravidla pro každodenní život, týkající se ne citlivých eh, osobních údajů. Reforma eh, směrnice by pravděpodobně takovou věc zvládla lépe, byla by vhodnější. Švédský parlament eh, by byl pro takový model, kde užití osobních údajů by bylo zdarma a možné za podmínky, že se neohrozí integrita osobního života dané osoby. Evropská komise předkládá návrh, který je příliš podrobný a povede eh, k velké byrokracii. Bude to také znamenat velké náklady pro podniky a organizace, které eh, používají osobní data, která nejsou riskantní a nejsou citlivá. Eh, jedno místo, jedno konkrétní místo, to bude znamenat vyšší náklady pro mnohé. Komise má, předkládá návrh aktu v přenesené působnosti v celé řadě oblastí já bych řekl, v velkém množství oblastí a to je také problém. My vidíme ten problém tak, že eh, komise vlastně udělá, dělá velký krok směrem k tomu, aby se stala legislativním orgánem. A to přece není účelem eh, ani záměrem Evropské smlouvy. Další problém podle našeho názoru je v tom, že nemůžeme předpokládat, jak se nařízení vyvine eh, v budoucnu. Je tady celá řada konfliktů s principem subsidiarity. A množství aktů přenesené eh, působnosti je příliš eh, přehnaný. Také praxi to bude znamenat, že národní orgány ztratí část své nezávislosti, protože eh, buď se budou muset eh, dožadovat evropských orgánů, konkrétně Evropské komise. To může být ústavní problém ve Švédsku a domnívám se, že i v některých dalších zemích. Stručně schnuto, eh, nařízení Evropské komise je příliš byrokratické, příliš podrobné a povede k neúčinnosti a k zbytečným nákladům. Nejdůležitější ovšem je, že nedosáhneme skutečně dobré ochrany údajů tam, kde je ochrany zapotřebí. se by mohla předložit efektivní, moderní eh, návrh, eh, který se nebude utápět eh, v takových podrobnostech. Bude velice těžké zajistit eh, souhlas ze strany eh, občanů s takovouto metodou, i když eh, je požadavek na větší ochranu osobních údajů. Ještě bych rád řekl několik slov k, ke kontrole či inspekci údajů, protože tady máme příslušného odpovědného pracovníku. Jo. Myslíme si, že zhruba 5 milionů eur je tady k dispozici pro příští rok v rozpočtu, to znamená, že tady jsou dobré eh, ekonomické podmínky eh, pro eh, orgán inspektora, ale pravděpodobně do budoucna bude zapotřebí ještě více prostředků. Děkuji vám, pane Eriksone. A nyní dávám slovo panu Hastingsovi. Merci, madame la présidente. Um, I, I would like to já bych chtěl začít tím, že řeknu, že balíček, který navrhuje komise, je obrovským krokem vpřed pro ochranu dat v Evropě. Je to nutný krok vpřed a velice vítaný krok. Ale také to má řadu slabin. Především není tento balíček dostatečně komplexní, tak, jak by měl být. A co se týče směrnice o prosazování práva, tak tam není dostatečná úroveň ochrany. Pak jsou tam jiné věci, které je třeba doladit. My jsme eh, toto stanovisko prodali 7. března letošního roku a jsem rád, že E, ve zprávách pracovních dokumentů zpravodajů se objevily ty body a také řada včerejších řečníků o tom mluvila. Já to nebudu opakovat. Mm, tady se zaměřujeme na zajištění efektivní a konsistentní implementaci práv na ochranu dat a povinností na ochranu dat. To znamená, že subjekty, datové subjekty by měly mít více pravomocí uplatňovat své práva, svá práva v praxi. A e, kontroloři a zpracovatelé dat by měli lépe dodržovat své závazky v praxi. Výsledky by měly být konsistentnější v celé Evropské unii, e, než je tomu v současnosti. Je tady řada nástrojů pro dozor a prosazování a pro konsistenci a jednotu mezi orgány ochranu dat. Dovolte mi, abych zmínil následujících šest bodů. Za prvé, velice podporuji ustanovení o nezávislosti, pravomocích a zdrojích, adekvátních zdrojích orgánů na ochranu dat. Nezávislost je zásadní prvek práva na ochranu dat, jak se říká v eh, chartě a soudní dvůr v případě komise versus Německo to potvrdil. Ovšem způsob, jakým jsou jmenováni členové DPA, orgánu na ochranu dat, ať je to buď parlamente nebo vládou, podle mého názoru by bylo lepší, aby tam byl systematická účast národních parlamentů při jmenování členů. Co se týče adekvátních zdrojů, tak je třeba poskytovat objektivnější kritéria pro zajištění adekvátních zdrojů. Jinak hrozí, že v praxi ty zdroje nebudou dostatečné. Komise nyní um, posuzuje pod detaily, koluje dotazník, ale bylo by dobré najít mechanismus, který by zajistil větší objektivitu. Co se týče sankcí, větší flexibilita je potřeba při uh, administ- udě- mm, dávání administrativních um, sankcí, aby byla zajištěna přiměřenost těch pokut ale současně efektivní využívání jiných pravomocí, které nejsou tak zjevné, ale jsou implicitní a jsou to pravomoci, jak e, sjednat nápravu. Bude to, tam, je tam návrh různých nástrojů, možná to bude ve strategii pro plomaňování obět, tyto pravomoci jsou zásadní, musí fungovat Společně budou vypracovány nákladní mm, směry nebo pokyny, možná to bude dělat rada pro ochranu dat, ale bude to vyžadovat větší flexibilitu, nejenom prostě udělení sankcí e, důsledku právního závazku. Ehm, vedoucí orgán je, e, nebo to ustanovení jsou vítány, ale je třeba e, to vyjasnit jednak zřizování. V současnosti se to týká kontrolorů, což není stejné jako nadnárodní společnosti. Možná bude uh, muset být jasně stanoveno, kde, eh, jaké je sídlo nebo kde jsou etablovány. Pokud existuje nějaký hlavní orgán nebo zodpovědný orgán, tak chci zdůraznit, že by to nemělo být považováno za exkluzivní, výhradní kompetenci, ale strukturovaný způsob spolupráce s jinými kompetentními orgány. To je v textu napsáno, protože tam je s výhradou eh, kapitoly 7 spolupráce a konsistentnost. Ale je to ještě důležitější, protože zodpovědný orgán může být zodpovědný, ale nemusí mít pravomoci mimo vlastní jurisdik, mimo vlastní mm, příslušnost, takže bude muset um, využívat mm, možnosti inspekce jiných orgánů. Možná by bylo lepší to přesunout do kontextu spolupráce, čímž se dostávám ke kapitole 7 jako celek. To je myslím, dobrá struktura, ale jsou tam určité důležité prvky, které je třeba vyjasnit nebo upravit. A nyní se zaměřuji na mechanismus konsistence. Potřeba vyjasnit podmínky, které uh, spustí ten mechanismus konsistence pokud musí, budou tedy muset být případy prezentovány pro tento mechanismus. Když se zamyslíte nad důsledky, tak hrozí, že ten mechanismus bude přetížen. A nebo hrozí, že budou případy A a případy B a C. A já se obávám byrokracie. Také by měla být větší flexibilita, reálné termíny pro přijímání eh, stanovisek EDP PB. Teď je to jeden měsíc. Já si nespomínám na žádné společné závěry, které by byly koncensu dosaženy do měsíce, takže to se nepodaří. Musí to být flexibilnější. A to jsou obojí klíčové faktory úspěchu té rady. A za druhé, pravomoci komise, o tom už jsem mluvila obecně včera v tom mechanismu, by měly být omezené vyjasněné. Role komise by měla být podle mého názoru omezená, je důležitá, ale měla být omezená na spuštění um, činnosti rady um, a uh, bude mít pravomoci teda s předkládat stanoviska. Ale myslím, že když jednou ta e DPB rada rozhodne, tak by neměla e, komise mít možnost jejich rozhodnutí zvrátit. A myslím, že teď má komise pravomoci, které nejsou akceptovatelné a které porušují princip nezávislosti stanovený v um, tom případě komise versus Německo, že by tam neměl být externí vliv. Dále, um, se týče komise, ta, se také říká, že komise je nezávislá. Samozřejmě komise je nezávislá, ale v tomto kontextu by to nebylo uh, akceptovatelné. Ale mohly by být případy, kdyby se tam do toho měl vstoupit soudní dvůr. Uh, ať už v případě porušení e, smlouvy, pokud něco ne, nefunguje tak, jak by mělo, anebo žádosti o e, přechodná opatření, e, jako nařízení v zastavení. E, tady to mě připomíná argumentaci jednoho členského státu Německa, které soud neakceptoval z dobrých důvodů, takže já bych ty argumenty komise tady neakceptoval také. Pak je návrh dát sekretariátu EDPB um, ehm, služby ehm, dozoru ochranu dat. Tady by to vyžadovalo um, analýzu vlivu na požadované zdroje. V současnosti to hodnocení je omezené. A to také je třeba znovu zvážit. To je velmi důležité, aby to bylo úspěšné. Další je tady otázka delegovaných aktů, ale tady chci dát slovo Jakobovi Konstamovi, který se k tomu vyjádří, protože jeho pracovní skupina k tomu nedávno přijala stanovisko a ještě se k tomu později vrátíme. Děkuji. Děkuji vám. Takže můžete rovnou navázat. Merci, madame la présidente. Ik, ik gebruik de gelegenheid om mijn inbreng in het... Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Když dovolíte, já budu hovořit holandsky. Je to luxus, který si zde můžu dovolit. Než se dostanu k otázkám, eh, které jsou příslušné tomuto konkrétnímu panelu, rád bych upozornil ještě jednou na to, co říkal pan Hustings. My jsme pracovní skupina zřízená podle článku 29. A sledujeme velmi pečlivě ten návrh komise a odevzdali jsme k němu dokonce i stanovisko, které najdete eh, v dostupných materiálech k této konferenci. Je zde celá řada bodů, které by bylo možné zmínit, ale o kterých nemáme dnes diskutovat a proto na vás chceme na všechny apelovat v tom smyslu, eh, ve smyslu dvou bodů, které se týkají ochrany údajů. Jednak jde o údaje konkrétních osob a jejich užívání. A jednak jde o požadavek souhlasu, což je také bod, e, o kterém jsme diskutovali. V diskusích mezi parlamentem, radou a komisí vnímáme totiž fakt, že tyto dva aspekty e, se dále rozpracovávají. A já si myslím, eh, že by se rozpracovávat neměly, že by měly zůstat tak, jak jsou. Eh, nový právní rámec eh, musí být komplexnější. Evropská komise navrhla dva nástroje, nařízení a směrnici. My bychom apelovali na Evropský parlament v tom smyslu, aby se toto stalo součástí jednoho společného balíčku. Konec konců je to e, smysl a účel, e, který zde sledujeme, musíme zachovávat základní myšlenky a základní pravidla našich aktivit. K sankcím. E, my jsme jeden z dozorčích orgánů. A e, pro ty jsou sankce velmi důležité. V soukromém e, v soukromém sektoru, a to říkala už včera paní Redingová, jsou data v podstatě novým zlatým dolem. E, například po vstupu firmy Facebook na burzu se hodnota jejich akcí zdvojnásobila. Jde o to, že se poskytují nové Eh, nové služby, díky kterým nebo v důsledku kterých lze některé firmy označit dokonce za monopol v tomto konkrétním sektoru. A tím pádem zde potřebujeme nutnost existence sankcí pro všechny obory a všude musí být stejné. Pan Hastings o těch sankcích již také hovořil. A potom ještě několik slov k tomu, čemu říkáme mechanismus konsistentnosti. Navazuji tak na to, co říkal opět pan Hastings a zmínil bych eh, dodatečně ještě dvě věci. Rád bych tímto eh, tyto, tato témata zdůraznil. Eh, není tajemstvím, že pokud jde o implementaci tohoto mechanismu v rámci Národních úřadů na ochranu dát, máme stále ještě velmi rozdílné názory, velmi rozdílná stanoviska. Doufáme, že v blízké budoucnosti bude eh, možnost vypracovat na toto stanovisko. Shodneme se však na jedné věci, o které pan Hastings mluvil, a to je to, že eh, pakliže komise eh, není spokojená s výrokem Evropského úřadu na ochranu dat, tak je potřeba do jejich pravomocí zasáhnout, protože jinak by oni omezovali naši nezávislost. Teď eh, rozpočet. O tom hovořil už částečně švédský kolega. Fakt je, že ochrana dát zatím není příliš důležitá součást řetězu, eh, který eh, v Evropě z administrativního hlediska nasazujeme. Faktem je, že do budoucna se to asi nezlepší. Stále se sbírá větší objem dat, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru a do budoucna se tato situace ještě vystupňuje. Abychom měli dobrý dozor nad těmito daty a abychom mohli dobře eh, zacházet eh, vůbec s tím rámcem jako takovým, potřebujeme proto mít dobré podmínky. Momentálně se snažíme celý tento rámec v Evropě harmonizovat a potřebujeme v podstatě přenést ten celý mechanismus do praxe. A účasten na tom by měl být každý subjekt, který se sbíráním potažmo ochranou dat zabývá. Proto potřebujeme lepší popis a e, větší investice do příslušného rozpočtového oddílu je potřeba zvážit, zda tyto příspěvky máme eh, učinit odvislými na eh, místním HDP, nebo na počtu obyvatel, nebo na něčem jiném. Protože pakliže bude velká nerovnováha v rozpočtech přidělených úřadům na ochranu dat v jednotlivých členských státech, budeme pak mít eh, velké podniky, které nutně budou dělat práci úřadu ochrany dat a bude nutně docházet k tomu, že budeme mít rozdílné technické standardy. E, teď e, právní akty, akty v přenesené pravomoci. E, mluvili jsme o tom včera, mluvíme o tom i dnes. Samozřejmě v této oblasti lze najít další kritéria pro zlepšení celkové situace a podle těchto kritérií by bylo možné všechny akty v přenesené pravomoci právně přeskoumat.